za těma Takový záchodama. Ten, na ty, na ty, na jo, jo, prostě jo. Projdeš záchodama a tam je prostě postavený, jo. Tak když jako doprava, projdeš a vyjdeš. Jsme velice rádi, že zde můžeme uvítat zpravodaje výboru pro ústavní záležitosti pana Frhostata. Naším zpravodajem je Petr Sarvama. Pane kolego Frhostate, my jsme i jako výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, Eh, narazili na různé eh, problémy se stávající eh, Lisabonskou smlouvou, zejména pokud je o právní mezery. Víme, že, u, že udělování absolutoria je tam i jako povinnost parlamentu, ale zároveň ta lhuta je zapsaná už v prvotní verzi o smlouvě o evropských společenstvích. A sice rada dává doporučení a především pouze komisi. To je takové historické, protože dříve evropské instituce ještě nebyly a všechno eh, bylo v rozpočtu eh, komise obsažené. Čili eh, my, nebo to, ta úprava absolutoria se nevyvíjela spolu s institucionálním vývojem Evropské unie, čili komise řekla, že to nebude dávat do jiných institucí, i když vy dobře víte, že jste to vyjednával jinak. Rada uznává naši, eh, naše zprávo eh, na eh, absolutorium, nebo neuznává, pardon, Každý rok si vedeme debatu, proto už dlouho jsme taky to absolutorum neudělovali a chceme upravit tento problém a do toho smluvního textu odrazit realitu Unie. To by bylo eh, opravdu naše velké přání, abyste nám pomohl eh, dostat se eh, z tohoto desetiletí trvajícího sporu. Za druhé je tady jmenování členů účetního dvora. To je výlučné právo členských států. Otázka je, jakou roli tady hraje parlament. My máme zatím právo pouze slyšení a i tady musíme prosadit, že když parlament odmítne jmenování aby jej eh, rada eh, opravdu stáhla, čili tam potřebujeme eh, také moderní formulaci práv parlamentu. Jsme rádi, že tady se můžeme probrat tyhle věci. Nechci už vám brát více času. A ještě pan zpravodaj, jestli, než si vezme kolega, slovo kolega Frostad. Petri. Thank you, chair. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, ty tři body, které jste zmínila, tak i podle mě ty jsou zcela zásadní pro eh, proces v příštích letech. Mm. Závazná role absolutoria. V podstatě tady neexistují žádné důsledky. Takže de facto to v reálném životě nic neznamená. Je třeba, aby to absolutorium bylo závazné. A mm, já vím, že i vám hodně leží na srdci transparentnost a e, taková tedy federalistická struktura nebo federální struktura Unie. A my se nikdy nikam nedostaneme, pokud nebudeme pokračovat na té cestě, abychom tedy završili to budování. A nebude to kompletní, pokud absolutorium nebude závazné. E, občané Unie potom, jak si se e, nebudou stotožňovat s Unii. I teď to vidíme. Pokud jde tedy o absolutorium, tak je třeba nalézt řešení, i eh, co se týče rady. Hmm. Pokud někdo se dívá na situaci zvnějšku, tak to nechápe vůbec. Eh, to eh, jak si neobstojí v očích našich daňových poplatníků. I když stávající situace není v rozporu se smlouvou, ale není to uspokojivé. Účetní dvůr hraje klíčovou roli v tomto domečku z karet, jak bych to nazval, poněvadž zde i jak si se zamýšlí i okleštění role účetního dvora, i oslabení. To by byla katastrofa, podle mě. Pokud účetní dvůr by měl být na stejné úrovni jako agentury například, eh, tak eh, to bychom celý ten proces zabili. To bychom už nemohli dostat vůbec od účetního dvora žádné informace. Status eh, účetního dvora se nesmí změnit proto. A v neposlední řadě ještě mám celý seznam, ale nebudu to celé přečítat, ale jenom bych zmínil nominaci členů, jmenování členů účetního dvora. My jsme měli nedávný případ kandidáta z Chorvatska. To zrovna asi nebylo dobré pro obrázek Unie. Náš výbor neodsouhlasil kandidáta, ale radě to bylo jedno. Bylo jedno, co si myslí výbor pro rozpočtovou kontrolu. Takže opět další příklad důvěryhodnosti celého systému. Takže to jsou ty klíčové prvky, v očích tohoto výboru. A bylo by dobré, abychom dnes o tom takto jednali. Děkuji. Děkuji. Takže mm, no, pod, určitě to tady kolega podpoří. Děkuji za tuto příležitost vést diskuzi s vaším výborem a možná eh, tako vám nejprve přednesu takový obrázek toho, jak my Eh, vytváříme tuto zprávu, mělo by to skončit ke konci roku. Já mám na starosti pouze druhou zprávu, to znamená mimo smlouvy. Ano, dobře. Eh, to se týká druhá zpráva. Takže na začátku bych hned řekl, že zcela souhlasím s těmito dvěmi body, které jste napsali ve vašem dopise kde jste se vyjádřili k absolutoriu. Za prvé, stávající praxe by mohla být integrována do nové smlouvy v uvozovkách a za druhé bychom také mohli i e, se zamyslet nad určitým dvorem, ale nejenom nad ním. Tato zpráva také i jak si se zamyslí nad komisí a určitým dvorem, protože v obou případech stále platí, že je to postup, který byl zaveden v 50. letech, kdy země může oficiálně jmenovat, představit kandidáta, nominovat svého kandidáta. Všichni víme, že takto to nejde dále. To znamená, pokud zítra přijmeme nový členský stát, budeme mít nového auditora, nového komisaře. No u toho nového auditora je to docela jednoduché, ale u komisaře je to ještě horší, jakému vymyslet portfolio, když třeba zítra přijmeme 29. Eh, či 30. stát a budeme mít 29. 30. komisaře, tak už to fungovat nebude dál. To nekonečná. A my jsme v minulém roce, v minulých letech se pokusili ten problém vyřešit a později v Lisabonské smlouvě to neprošlo. my se v té zprávě snažíme tedy ne, neplédovat pro nějakou otevřenou revizi smlouvy, tak jak jsme to chtěli v minulosti, kdy šlo o konvent, kdy se mohlo diskutovat o čemkoliv. Ne, nám jde o to teď se zaměřit na vymezené problémy, omezené problémy, vymezené. Takže dále za třetí. Takže za prvé jde o institucionální rámec a konkrétně tedy britská kauza, co s tím udělat a kolik opt-outů lze mít a pořád ještě být členem EU. To je velká otázka. A, a také půjde o tom potom diskutovat o tom problému, že máme různé typy unii. Když se podíváte na Evropskou unii, tak nemáte jednu unii Máte Evropskou unii, máte Euro unii, Schengenskou unii, eh, patentovou unii, fiskálně kompakt, fiskálně kompaktní unii a tak dále, tedy různé unie a kromě toho navíc máte opt-in, opt-out, výjimky a tak dále i v rozpočtu. Nenadešla tedy chvíle, abychom si to všechno nějak vyjasnili a možná eh, bychom mohli hovořit o plném členství a přidruženém členství v Unii. To je myšlenka, která již byla nastolena v roce 1953, kdy eh, Valentán a Andris Pak pracovali na první ústavě a hm, tehdy tedy, kterou přijalo šest států, ale již když eh, to odmítl, odmítl francouzský Eh, parlament v roce 54, tak již to není aktuální téma. Ale tehdy již vznikla tedy myšlenka mít dva typy členství, tedy plnoprávného a přidruženého. A možná bychom se měli k tomu vrátit a tak vyřešit, eh, vyřešit ten problém, že mm, ta unie, Evropská unie je složitější a složitější a také jsme i viděli v tom v rámci minulé, když jsme jednali o mm, víceletém finančním rámci, viděli jsme tolik výjimek, tolik těch různých tedy alokovaných prostředků a výjimek a tak dále. To je první otázka. Druhá otázka, kterou se zabývá zpráva, je problém hospodářského řízení a to mm, se míní především uvnitř eurozóny, například mm, bez ve, ve vztahu eh, se vším tím, o, o čem se jednalo mimo eh, smlouvy, jako fiskální kompakt eh, nebo ten mecha, jednotný mechanismus a mm, potom celá řada hospodářských politik, třeba energetická unie v zásadě smlouva neumožňuje hm, energetickou unii, ale my máme energetickou politiku v EU, ale pořád podle smlouvy toto, tato oblast by měla spadat do národní kompetence. A potom jak tedy i eh, eh, eh, vytvořit ekonomické řízení uvnitř eurozóny. To je druhá část zprávy. Nyní čtvrtá, zpráv, čtvrtá část hm, zprávy, to bude stručné, to je geopolitická role EU, to je zahraniční politika a v zásadě obrané společenství. Nenadešla chvíle, abychom otevřeli diskuzi o obraném společenství. A jak také vidíme, když se podíváte na Eurobarometr, pokud eh, lidé chtějí nějakou politiku, aspoň tu jednu, tak je to ta obraná 76% obyvatel je pro společnou obranou politiku. A potom, jak jsem řekl, eh, ta čtvrtá, respektive třetí část zprávy se týká demokracie a zodpovědnosti, kde budeme opět diskutovat o roli komise. Předložíme návrhy změnit, zásadně změnit roli rady, tak aby rada se stala druho, druhým zákonodárným, druhou zákonodárnou komorou. My nejdeme směrem třetí komory, ne, protože někteří říkají, no a my potřebujeme nutně, nutně potřebujeme takovou komoru, takový fórum, kde se spojí Evropský parlament s národními parlamenty a tam budou projednávat společně některé politiky, to si nemyslím, protože my bychom byli jedinou asi organizací na světě, která by měla tři zákonodárné orgány, což je zcela pošetilá myšlenka. A budeme hovořit potom o celé té otázce rozpočtu a zdrojích do rozpočtu, protože podle mě eh, parlament spolu s novou radou jsou zodpovědní za zdroje Unie, e, ale zatím, tedy my jsme vlastně jediný parlament, který na světě se nevyjadřuje k příjmové e, stránce rozpočtu, tedy k zdrojům do rozpočtu, takže na to se vytvořila pracovní skupina Maria Monteho, která e, jedná o vlastních strojích a doufujeme, že se dohodneme na tomto návrhu, protože víme, že tam jsou tři zástupci rady, komise, tři komise a tři parlamentu, je to tedy skupina na vysoké úrovni pod vedením eh, Montyho, kdy se snažíme předložit jeden nějaký koherentní návrh, který by měl být přijat v příštích měsících. Dále, na konferenci předsedů eh, se mě také ptali na tu třetí část eh, demokracie a zodpovědnosti. Otázka sídla, jak vyřešit sídlo do budoucna. To je asi nejvíce, ne, nejdůležitější, ne, nejtěžší, ale nejcitlivější téma na stole. A tady v této části, tam, kde se hovoří o demokracii a zodpovědnosti, tak já chci také řešit ty dvě otázky, které zmínila paní Kresle, a to formalizovat případně Eh, a formalizovat a rozšířit absolutorium a potom eh, se podívat na účetní dvůr, zdali bychom neměli to tež, co děláme vůči komisi, dělat vůči účetnímu dvoru, protože účetní dvůr není orgán, který zastupuje členské státy přece. To je orgán, který je účetním dvorem per se a je zodpovědný za kontrolu výdajů a e, realizace rozpočtu EU. Takže konkrétně to jsou moje dvě odpovědi na vaše otázky a já jsem samozřejmě k dispozici vašemu výboru, jakmile bude vypracován první návrh, první draft, tak opět po druhé rád s vámi prodebatuji tento první návrh aby jsme, abyste viděli, jak zpráva je strukturována, sformulována a jak se bude poté předkládat plenárnímu zasedání. Děkuji. To byly zajímavé připomínky a také důležité věci. jsme důležité věci o absolutoriu četního dvora. Já myslím, že z hlediska důvěryhodnosti v očích občanů je důležité, jak přistupujeme k rozpočtu Evropské unie. Takže si myslím, že to je rozhodně důležitá věc. Mám tady několik žádostí o slovo, paní Ayala Sender. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci poděkovat panu Frhoštatovi, poděkovat za tuto cestu, na kterou nastoupil, eh, eh, zájmu vylepšení smluv. O to jsme se vždycky snažili, protože eh, zažíváme všechny ty problémy spojené s s naším smlouvou, tedy s ústavou a e, je dobré, že tady máme tak dobrého zpravodaje, který věří v Evropu. A kromě toho, co řekli kolegové, já s tím zcela souhlasím, tedy především pokud jde o dysfunkčnost a e, téma e, absolutoria rady. A takže mm, i potom ta otázka té komory, e, takže to je pouze jedna část problému. E, ale kromě toho my bychom měli vyřešit eh, vlastní zdroje, protože to je hlavní problém evropského rozpočtu, vlastní zdroje. A také eh, určitě by také předložíte k tomu určité myšlenky. Je to otázka, jak kontrolovat prostřednictvím komise, která má mandát, ale Eh, tedy jak mm, kontrolovat ty sdílené rozpočty, tedy sdílené s členskými státy, protože více a více evropských politik právě jsou eh, kofinancovány a i ta významná část rozpočtu v podstatě je v rukách členských států, které ho spravují. A mm, ale nejenom oni, jsou to podniky, jsou to obce, jsou to kraje a tak dále. A takže zde mm, často eh, tím partnerem pro jednání je komise s nimi a tady i ta mm, kontrola je často problematická. A účetní dvůr, ano, to je eh, hlavní orgán, který nám poskytuje podklady pro naši kontrolu. A, mm, ale nakonec ji provádíme my na základě těchto informací. Tady existuje často taková jaksi disharmonie, protože i účetní dvůr teď se reformuje, my samozřejmě s nimi vedeme velice produktivní, pozitivní dialog, ale e, Účetní dvůr e, kontroluje jednou za rok rozpočet, který je několika letý. E, takže my se snažíme pořád to řešit, ten časový rozpor, protože zde Eh, když se udělá účetní uzávěrka potom, tak tam zjistíme, že je taková dysfunkce, protože eh, účetní dvůr kontroluje ty, to účetnictví jednou za rok. A potom téma řízení. Ano, my máme i problém s Evropskou investiční bankou, která čím dál více i teď eh, v rámci Junckerova programu bude mít obrovské možnosti Eh, dohlížet nad čerpáním evropského rozpočtu, ale tam vůbec nemáme možnosti nebo malé možnosti vůbec, jak reálně kontrolovat, co se tam děje. A mm, i pokud je účetní dvůr, tak tam již se otevřely dveře a tam se snažíme tedy eh, i a teď jak eh, tedy vůči bance, investiční bance, protože ta se stane velice významným hráčem Eh, pokud jde o realizaci eh, evropského rozpočtu. A závěrem mm, podvody mm, a stíhání podvodů. My máme OLAF, eh, mm, který tedy často eh, má své problémy a podle toho to vypadá, takže prostě potřebujeme evropského prokurátora, který nakonec to bude řešit, aby skutečně externí, interní podvody, aby se stíhaly, aby to byl eh, orgán ekvivalentní tomu, co mají členské státy a který eh, poskytne ty nezbytné záruky, záruky, že třeba i to vyšetřování bude probíhat legálně. To je důležité téma i pro náš výbor je třeba, abychom zde tedy i e, nezapomínali na tuto otázku ve zprávě. Nächster auf der Rednerliste ist der Kollege Pirinski, bitte. Děkuji, teď kolega Pirinski. Thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Je mi ctí, že dnes dopoledne můžeme vést tuto debatu s panem Prohoštatem. Pane Prohoštate, já jsem měl takový pocit, že počínaje kapitolou 1 rozlišujete z hlediska vašich úvah a prezentace, že se stále více rozlišuje mezi formáty a že usilujete o uspořádání, které se tak trošku pokouší o jakýsi recept, jeden recept pro všechny a pokud ten recept nebude pro všechny vhodný, tak mají prostě smůlu ti, pro které vhodný nebude. Já myslím, že to, co teď děláte, by se mělo obecně řídit jakousi zásadou, a totiž Unie, která se stále více zbližuje. Jak řešit ty hlavní problémy? stále větší rozdíly mezi úrovní vývoje, fungováním společnosti. Měli bychom mít e, obavy z toho, jak se utváří a aktualizuje mašinerie Evropské unie tak, aby se jednoznačně řešila tato základní výzva pro Evropskou unii, jak to velice dobře víte. Když unie vznikla, pan Monet společně s Marshallovým plánem jednoznačně stanovili, kdo bude dělat co, aby se také eh, skoncovalo s protekcionismem, který tehdy panoval. A já myslím, že tady je nebezpečí, že budou stále více e, stoupat rozdíly a snaha vytvořit nějakou mašinérii, aby se to trošku zblížilo, aniž by se řešily základní problémy, bude, budou zbytečně vynaložené síly. Děkuji. Já jsem se také eh, zapsal na seznam řečníků. Eh, rádi bychom od vás eh, slyšeli ohledně toho harmonogramu, mm, kdy je třeba tedy vydat stanovisko a potom doporučil byste nám, my jsme taková strovna Evropské unie, no, vy jste taková strana, prostě my tady vidíme, že je tady celá řada nedostatků v tom institucionálním nastavení a, a je třeba to eh, zlepšit. Eh, měli bychom eh, udělat celý seznam těch zlepšení, nebo říct jenom ty dvě věci, které jsou pro nás nejdůležitější kolegyně. A Alessander má úplně pravdu s těmi vlastními prostředky. A potom to, co dělá účetní dvůr k prohlášení o věrohodnosti. Čili my se zaměřujeme na tyto články. A to, to potřebujeme zlepšit, ale máme to tedy dělat takhle procedurálně, protože my potřebujeme zejména to absolutorium, prostě vyřešení téhle staré věci, modernizace smlouvy v téhle věci. A samozřejmě potom tak otázka to účetního dvora a pro parlamenty je to tak trochu trapné, když, když nemá takové eh, základní právo. Takže eh, doporučil byste nám eh, k tomu doporučit ještě nějaké další věci, dopsat tam nějaké věci, nebo mm, mm co bude mít větší šanci? Pane, před, paní předsedkyně, eh, podle mě by bylo důležité dostat stanovisko vašeho výboru někdy v říjnu protože to už budeme ve fázi, kdy budeme připravovat finální verzi zprávy. A teď druhý návrh by byl, aby v tom stanovisku byly dvě části. Jednak ta konkrétní část k těm dvou, třem otázkám, eh, o kterých jsme zde hovořili, ale eh, které podle mě jsou jasné, hm, přímočaré i když ne snadno řešitelné, ale snadno se popíšou. Tady problém není. A druhá věc, která mě také zajímá, je znáte názor vašeho výboru eh, na téma rozpočtové kontroly v rámci systému, který my popíšeme v té zprávě. Eh, to nebude stejné jako to, co máme teď poněvadž ideálně, to napíšeme ve zprávě, to bude parlament, který bude zodpovědný mm, v rámci tedy eh, několika letých rozpočtových politik. Víme, že máme rozpočty výhledy na pět let a tak dále, sedm let, takže to je jedna z otázek. Ale co by mě zajímalo, aby když my tedy popíšeme tento rámec eh, s vlastními zdroji, s parlamentem, který, bude, který zastupuje obyvatele. Druhá rada, to znamená, pardon, druhá komora, to znamená rada, která zastupuje, zastupuje členské státy, tak jak vzhledem k tomuto schématu by měla vypadat, vypadat rozpočtová kontrola. A ve třetí části zprávy bych chtěl potom i e, na to navázat, jak by to mělo vypadat nejenom, že eh, rada by se měla stát druhou komorou, že eh, parlament by měl eh, mít spoustu pravomocí, pokud jde o rozpočet, tedy stránku příjmovou i výdajovou. Takže v té zprávě já to chci popsat, jak by v tom novém kontextu by měla vypadat rozpočtová kontrola. Já bych rád tedy, kdyby vaše stanovisko mohlo mít dvě části, tu obecnou, nebo a specifickou, která se bude týkat těch dvou, třech konkrétních otázek, o kterých jsme hovořili tady dopoledne a které i figurovaly v tom vašem dopise. A potom druhá část, která bude více dohloubky a bude se týkat, pokud půjdeme tou cestou toho klasického federálního systému, bych to nazval, no, my na žádost angličanů již tedy neho, nepoužíváme slovo federální sice, ale mm, mm, tak to je. Takže jak tedy by ta rozpočtová kontrola ideálně mohla fungovat v takovémto rámci uspořádání? A, takže to bych potom já převzal z té třetí části zprávy, kde bych tedy převzal stanovisko vašeho výboru k tomuto. Otázky pana Pirinského, paní Ayala Fender. Eh, Dunk. Ano, tudíž ty otázky jsou daleko širší. Vy jste hovořili o OLAFu, o Evropské investiční bance, eh, takže zde bych velice rád, aby tyto věci ve vašem stanovisku eh, také tedy figurovaly a já je potom nějakým způsobem převezmu ve třetí části, do třetí části zprávy. Ano, já si myslím, že právě ta proměnlivá geometrie, která teď existuje v EU, tak to je, v tom je problém. Eh, kdy zatím jdeme cestou cherry picking v Evropské unii. Každý si vybere, co se mu líbí. To znamená, já, budu, eh, já se zapojím do té politiky, já zase do jiné politiky a toto se mi líbí, to ne. A to je to, co je právě problematické pro evropskou integraci. A za druhé, pokud jde o hospodářské řízení, tady musíme udělat gigantický skok vpřed. My jsme viděli, že nestačí pouze pakt stability. Pakt stability a potom měnová unie, ale teď musíme ještě více integrovat eh, hospodářství v Evropě, ale ono došlo úplně k opaku. Co to znamená? Znamená to, že metoda otevřené koordinace, která až do posud je pořád základem hospodářské politiky eurozóny a také potažmo Evropské unie, tak vlastně to je chyba. To je chyba. To nevedlo k výsledku, který jsme si přáli. Vy znáte tuto metodu otevřené koordinace, to znamená, no dobře, spíše než přijímat legislativu a tedy stanovat závazky, tak vytvoříme systém, z, e, který obsahuje hodně anglických slov jako best practices, peer review a všechno. A co to znamená ve skutečnosti, podle mě? To znamená tisknout papíry, e, produkovat dokumenty, papíry, a tato metoda otevřené koordinace, zatím ta je zakotvena ve smlouvě, a používá se všude a vlastně to bylo naše neštěstí, jak bych řekl. Když se konal konvent, tak se vůbec tam nepoužilo slovo hospodářské řízení skoro. A to jsme vyřešili za pár hodin. Řekli jsme si dobře, pak stability a růstu, to stačí, to je základ hospodářské politiky eurozóny. A konec, to stačí tedy ale ještě jsme neměli finanční krizi. Kdyby konvent se konal po finanční krizi, no tak eh, jediné téma by bylo právě vyřešit problém hospodářského řízení, mm, ekonomiky. Takže bude nutné změnit tu základní filozofii a jít za rámec eh, paktu stability mně se ani nelíbí slovo mm, economic governance, governance se mi nelíbí. Ehm, já mám radši slovo e, e, economic government, government, to znamená ekonomická vláda. To se mi líbí více. To znamená jít za rámec e, otevřené koordinace a to nejenom na úrovni rozpočtových politik. Máme zde další politiky, jako pracovní trh, důchodový systém, zdravotnictví, průmyslová politika, to všechno je také součástí, nebo musí být součástí toho hospodářského řízení. A potom otázka, ehm, tady nakonec to všechno neznamená, že bychom měli i mít e, e, jaksi e, společnou kasu, společné finance, to znamená vybírat daně mít vlastní zdroje, příjmy a zároveň mít možnost se zadlužovat, eh, eh, protože oficiálně nemůžeme se zadlužovat, ale máme ve skutečnosti dluh. Tomu se říká rest alikide, takzvané rally tedy. Eh, to je vlastně takový kamuflovaný dluh, to jsou ty zatím nevyrovnané nezaplacené závazky. Hm, hm, když neplatíme faktury, no tak to jsou vlastně dluhy a, ale říká se tomu jinak. Já jsem přesvědčen, že e, mm, mm, řídit ty různé ekonomiky a různé, pardon, politiky v EU, tak to znamená změnit kurz v naší základní filozofii, to znamená opustit metodu otevřené koordinace, to už je pase. A je třeba přijít s jinou metodou a já myslím, že klíčové slovo v té nové metodě musí být slovo konvergence, zbližování, protože Nicméně tady se již i to slovo konvergence figuruje v některých usneseních parlamentu a to slovo má tu výhodu, že to není harmonizace, protože harmonizace není žádoucí a možná ani ne nutná, to ne, ale nejde o, není možné, jsou to pouze zase takové vágní cíle, které nejsou zavazující. Ne, konvergence, zbližování, to jsou takové to je taková vlastně dálnice se těmi pruhy nalevo a napravo, kdy auto musí jet po té dálnici a někdy ten šofér může třeba jet více vpravo, někdy více vlevo, ale více méně stejným směrem. O to jde. A, takže to je ta politika konvergence. To si myslím, že bude alternativa k té špatné metodě otevřené koordinace, která selhala v posledních deseti letech. ještě dva kolegové si přejí slovo. Kolega Šoltes, prosím. Chvále, gospod předsednice. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád něco dodal k tomu, co už jsme slyšeli. Jsem velice rád, že jsme se pustili do tohoto rozhovoru o vylepšení samotných smluv. A jsem obzvlášť rád, že pan Frhovštad zmínil ty čtyři body, které spolu navzájem velmi úzce souvisí, jsou navzájem velmi propojené. Když mluvíme o rozpočtu, rád bych poukázal na několik věcí. Za prvé, připravujeme nový přístup. Když slyšíme, co říká paní Georgieva, Ona zřejmě připravuje nový způsob přípravy rozpočtu a to se bude týkat také auditu rozpočtu, kontroly rozpočtu. To bude důležité pro činnost účetního dvora a také pro náš výbor. A tady chci zúraznit dvě věci. Mnohokrát jsme mluvili o absolutoriu, co jsou to absolutoria, co to vlastně znamená kdy absolutorium neudělíme a kdy ho udělíme. Nemáme na to jednoznačnou odpověď. Pokud naši občané očekávají, že se budeme chovat odpovědně při zprávě veřejných prostředků v Evropské unii, musíme také hovořit o odpovědnosti, odpovědném vynakládání těchto prostředků. A proto je absolutorium natolik podstatné. Když mluvíme o vylepšení smluv, měli bychom také mluvit o úloze absolutoria. Má to nějaký dopad nebo ne? To je relevantní otázka. Na to bychom se měli ptát komise i dalších institucí, které pak dostávají absolutorium. A další otázka je vztah mezi parlamentem a radou. A tady chci zdůraznit otázku jmenování členů účetního dvora. Něco takového jsme viděli i dnes. A týká se to vztahu s radou. Členské státy teď nominují členy a proto by dávalo smysl, aby Evropský parlament tyto členy schvaloval, aby to nebyla rada. Já myslím, že to je další věc, kterou bychom měli zvážit, když mluvíme o vylepšení smluv. Děkuji. Pan zpravodaj se přeje ještě jednou slovo. Prosím, pan Petr Sárva má Především bych řekl, že jsem byl naprosto nadšený z toho, že k nám přijdete. Takže jsem vám úplně zapomněl poděkovat za tu práci, kterou v této oblasti děláte. Já jsem vám takový váš fanoušek. Tak mi to prosím odpustíte. to jako když jsem se setkal s kytaristou kapely E Street v zákulisí. Já jsem ho objala. On se na mě díval, protože mi bylo nějakých 48 let tehdy a choval jsem se jako 15-letý vracek. Takže tady je to něco podobného. Nicméně vážně. Já vítám váš návrh, především pokud jde o strukturu Eh, stanoviska tohoto výboru. Já myslím, že to rozhodně dává smysl. Budeme se věnovat k těm konkrétním záležitostem. A já tam rád zahrnu další věci vedle toho, o čem už jsme dnes hodně mluvili. můžeme zajít i do podrobností, jako třeba OLAF nebo ERB, ale ještě důležitější je druhá část. A totiž, jak vidíme celkově kontrolu rozpočtu v evropském institucionálním rámci. Do toho se musíme pustit. A já myslím, že můžete očekávat určité podněty z tohoto výboru, pokud se, co se týče této oblasti. A Pokud jde o to, že směřujeme k většímu zbližování, ano, jistě. Já osobně to vítám. Jak už tady bylo dnes řečeno, klíčovou otázkou budoucnosti Evropské unie, co se mě týče, je důvěryhodnost občích evropských občanů. Všechny ty věci, o kterých tady mluvíme, se týkají právě především toho. To je ta nejdůležitější věc mého pohledu. Například, vy jste na úvod mluvil o geopolitické dimenzi. A o tom, že v průzkumech Eurostatu 77% evropských občanů chce obranou unii. Já vím, že to nespadá pod tento výbor, ale domnívám se, že to je velice dobrý příklad z toho, čím bychom se měli zabývat, na co bychom se měli zaměřit. Jsou to věci, které chtějí občané. Od nás chtějí občané. A v tomto ohledu je podle mě úloha kontroly rozpočtu klíčová. Protože pokud občané neuvidí důvěryhodné, otevřené a důkladné kontroly prostředků, které dávají do systému, nebudeme mít žádný pevný základ a proto mluvím o domečku z karet. Kdybychom to nějak oslabili, ne, my to musíme naopak posílit. A to je ústřední věc poslední věc v této zprávě, v tomto stanovisku. Tak to vidím já. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji za to, že jste přišel. A na závěr, pan Verhofstadt. Já nemám co dodat. Velice rád jsem si vyslechl jednotlivé připomínky, beru to na vědomí a si počkám na písemné stanovisko vašeho výboru. A navrhoval bych, pokud s tím budete souhlasit, že v říjnu mezi vás přijdu ještě jednou, pokud mě tady pozvete. Abyste také viděli, jak tyto myšlenky jsme zapracovali my. Děkuji. My samozřejmě eh, rádi eh, využijeme tu pozvánku k dialogu kdykoliv. Musíme se k tomu eh, vrátit. To stanovisko musíme mít hotové už v červenci, aby samozřejmě také byl prostor pro pozměňovací návrhy. Takže každopádně vám děkujeme za tu těžkou práci. Takže je opravdu pěkné vidět, že jsou ještě eh, některé práce, které jsou ještě nepříjemnější než ty naše. Člověka potěší. Eh, teď máme trošku eh, náskok, takže zpravodaj pro Evropský fond pro strategické investice dorazil Michal Tojer hlasování ve, na výpočtu pro rozpočet. Další výborek proběhl včera večer, my bychom rádi slyšeli tedy na ikonu, pardon, my bychom eh, rádi věděli, jaké uh, úspěchy měl uh, eh, naše uh, pozměňovací návrhy. Takže Michal Toher dostává slovo. Děkuji Inge, milé kolegyně a kolegové. Vy jste to docela jistě dobře pochopili jadr. vy, jednávání o EFSI na trialogu byla rozsáhlá. Naše stanovisko nebylo eh, středobodem eh, celého toho jednání. Já si pamatuji, eh, že jsem musel jednou na trilogu čekat pět hodin, aby potom ehm, přišlo mých vězných pět minut. Ale přesto jsem rád, že vzhledem k těm velmi obtížným vyjednáváním a tomu, co parlament musel proškrtat eh, na tom původním návrhu, eh, jsme eh, dosáhli významných úspěchů. Jsem budou velice rád a doufám, že to tady také můžu zmínit. Za prvé, byla tady docela jasná pozice účetního dvora evropského a také dobrá spolupráce za kterou bych eh, chtěl srdečně poděkovat sekretariátu výboru pro eh, rozpočtovou kontrolu. To šlo velmi dobře. Takže tady bych jmenoval několik věcí. Podařilo se nám dosáhnout toho, že vyloučení eh, mechanismu bylo nakonec škrtnuto Mandát účetního dvora eh, je explicitní, tak jak to také eh, navrhl eh, dvůr sám, zejména aby mohl nahlížet do dokumentů. Čili tady je vazba na článek 287 o fungování EU. Potom je tady také odkaz v tom nařízení Eh, který se týká eh, běžného eh, udělení absolutoria. Je to v novém úvodním ustanovení, nevím, jak se to vlastně řekne německy. Čili tím jsme zakotvili určité konkrétní věci. Máme tady potom i ještě další eh, věc, a sice 46 eh, v úvodním ustanovení, to je účetní dvůr v rámci absolutoria, a potom výslovný odkaz k eh, rozpočtovému nařízení ve 12.6 a 12.10. To se nám tam podařilo zahrnout, pokud je o záruku pro tyto. Kromě toho článek 2 obsahuje nové definice a sice tak, jak jsme je žádali ve svých pozměňovacích návrzích v výboru pro rozpočtovou kontrolu. Článek 4F, E a V je v té dohodě o EFSI eh, byl ještě jednou upraven, změněn a sice tak, že se tam hovoří o klíčových výkonnostních indikátorech a předpokládají se tyto indikátory. To jsou tedy ty uh, zásadní věci. Ještě stojí za zmínku článek 16.3, kde eh, se hovoří znovu o účetním dvoru, také s příslušnou lhutou, kterou předpokládáme pro předání informací a podkladů garančního eh, fondu Evropskému účetnímu dvoru. Tady máme 31. března a eh, daného roku. A potom je tady článek 18.2, který předpokládá hodnocení. A, a znovu odkazuje na tedy úpravu o Evropském účetním dvoru. Kromě toho článek 18.6 předpokládá princip nezávislého hodnocení i to um, byl návrh Evropského účetního dvora. Takže eh, pokud jde o tu linii, kterou jsme, se, eh, kterou jsme nastoupili, tak Evropský parlament v oblasti eh, kontroly Evropského účetního dvora každopádně se prosadil silněji než u otázky politického rozhodování o volbě projektů nechci eh, odsud hodnotit toto eh, výbor pro rozpočet a pro eh, hospodářskou měnou kontrolu včera hlasovali o té příslušné legislativě a z toho vyplynulo, že jsme dosáhli úspěchu i v jiných oblastech, takže každopádně to nechci rozmělňovat. Chtěli bychom to bývali více tam či onde, ale Každopádně vám můžu podat zprávu, že alespoň to, co se týkalo eh, zpětného hodnocení, eh, eh, bylo opatřeno určitými pojistkami. Samozřejmě není to nic ideálního, ale je, je, má, má tam být také využít eh, soukromý kapitál, takže je to celý eh, taková konstrukce, která eh, leží na Evropské investiční bance a podíl veřejných prostředků je omezen, takže samozřejmě rozpočtová kontrola nebo ze strany rady byla odmítnuta, která by byla tak, jako bychom kontrolovali veřejné prostředky Realisticky jsme nemohli očekávat, eh, že eh, by vlastně něco takového eh, bylo. Takže já jsem spokojen s dosaženým výsledkem, i když u některých bodů musíme říci, že by bylo bývalo pěkné, kdyby rada se bývala ještě pohla o kus Děkuji. Děkuji. Já bych se dovolil se zeptat, eh, jestli eh, tam bude nějaká zpráva jednou eh, za rok Evropskému parlamentu s riziky a tak dále. Co se tam předpokládá? Já musím říci, že jsem si to nařízení ještě nepřečetla, mám ho před sebou. Účast Evropského parlamentu se předpokládá bude do parlamentu chodit a říct skupina, je to otázka a demokratického posuzování o skládání účtů. Tam jsme si zabudovali určitou páku, ale pokud jde o rozpočtovou kontrolu i o tu kontrolu výkonnosti, tak eh, se musíme podívat na to, zda politicky eh, žádoucí cíle eh, fungují. Proto také Tady budou kontrolní zprávy a zvláštní zprávy účetního dvora. A tam je důležité, že tam ten účetní dvor je zapojen. A když je ten zapojen, jsme i my ve hře. A, a potom a eh, budeme moci a eh, eh, tedy použít a jeho odborné znalosti při tom vyhodnocování. Tak to byl určitě docela velký úspěch, že každé to hodnocení musí být eh, doprovázeno eh, auditem eh, Evropského účetního dvora, protože tím se zajišťuje transparentnost. Chce se někdo vzít slovo? Ines. Děkuji, paní předsedkyně. Já blahopřeji panu Toilerovi k jeho zprávě. Já myslím, že vystihl všechny potíže, které souvisí s textem, který připravují různí lidé. Je tam celá řada různých aspektů. Máme tady dopravu, záruky, A já myslím, že odvedl dobrou práci. Ale já myslím, že jsme opět v obtížné situaci, Komise a rada se teď neshodly ještě na rozpočtu. Tam jsme dostali určitou pomoc, ale byla to situace, kdy rada řekla, že se nebude snažit budovat tento fond na úrovni Evropské unie a že bude na jednotlivých zemích, aby to udělala v závislosti na jejich zájmu a v závislosti na projektech, kterých se to týká. ale rozpočet Unie nakonec dotčen bude, do jisté míry to budou evropské prostředky. A já myslím, že pokud jde o roční rozpočet, je to dobrá věc. Rozpočet pro tento fond bude roční. A já myslím, že toto stálo za to. Ale Evropská investiční banka ty peníze dostane a pak je využívá jako záruky. A když projekt neuspěje, tak řekne, že použije záruku, protože jinak by to tak nebylo. Takže já myslím, že to je taková situace, která je trošku podivná. Oni řeknou, jistě, tu záruku použijeme, protože budou určité projekty, které neuspějí. Takže já to vidím jako docela komplexní věc a budeme se to muset snažit vylepšit, abychom měli pořádnou kontrolu nad těmi zárukami. A jak říkal pan Torer, objevují se zprávy, které podle mě ukazují, že musíme řešit situaci s radou, protože Například čínské fondy mají velký zájem o technické a výzkumné oblasti. Jistě je dobré mít čínské investory, ale musíme také zjistit, jak přesně to bude vypadat, co vlastně budou dělat a jak budou pracovat ve vztahu k rozpočtu Evropské unie. Takže já myslím, že toto bychom měli být schopni vysvětlit občanům EU. Jinak to nebude úplně jasné. Někteří lidé už se ptali, co to má znamenat s těmi čínskými fondy v oblasti evropské technologie. Já myslím, že bychom měli to dát jasně najevo, pokud čínští investoři chtějí účast, musíme se zamyslet nad tím, jaké případné čínské zdi bychom mohli postavit, abychom měli eh, náležitou kontrolu. Děkuji. Velice krátce nejprve bych poblahopřál zpravodaji k výborné práci. Jako vždy komunikace byla velice snadná, ale chci připomenout jednu věc. Když se zohlednilo naše přání a to také souvisí s článkem 87 smlouvy, já myslím, že nesmíme zapomínat, že až přijde čas do budoucna, abychom požádali o dokumenty, na kterých jsme se všichni dohodli, a kde se také zohlední přání parlamentu, abychom ty dokumenty opravdu dostali. Protože to nás ještě čeká. Chci tedy jenom připomenout, že my jako parlament, a zejména jako tento výbor, musíme potom zatlačit na tyto věci. To bych chtěla jenom připomenout. kolega Pípr eh, zanesen na seznamu řečníků. Děkuji, paní předsedkyně. To je nová zpráva eh, eh, by skoro mohla být od někoho z EPP, takže docela dobré. Zejména jsem rád, že si dosáhnul eh, mm, takových věcí, jako je, dosaž, eh, jako je zapojení účetního dvora, dodatečných možností kontroly. A samozřejmě eh, jsem rád za celkový ten výsledek kontroly, že Horizont a CEF dostali nakonec 500 milionů eur. Ale jedna věc je tady ještě na zamyšlení pro náš výbor. V minulém období eh, jsme eh, vyjednávali eh, s různými výbory dva roky o Connecting Europe Facility. Hovořili jsme se o, bavili jsme se o nadregionálních dopravních osách a po namáhavém vyjednávání jsme dosáhli výsledku. Ten nástroj Connecting Europe Facility je nový instrument, kterému který vlastně jsme opatřili s takovým bojem členských států o kompetence. Spousta poradců, eh, výborů, poslanců, sekretariátu a tak dále se do toho eh, zapojila. Obrovské zdroje prostě, abychom eh, vytvořili konektivní Euro Facility. A teď je tady návrh komise, který nám prostě škrtne 3 miliardy. Takže druhá výzva pro Connecting Europe už nebude. Takže teď musím někdo vypočítat, co to znamená dva roky práce k tomu, aby to nakonec bylo k ničemu. Druhá polovina období je prostě na sucho, bez peněz. Komu se, eh, se eh, dopustila věcí, které si myslím, že nejsou v pořádku, už se to nedalo udělat. Blahopřeji všem těm, eh, kteří tady opravdu tvrdě vyjednávali, zejména a eh, rada se tomu také zepřela. Ale eh, chybná eh, je ta původní mm, myšlenka komise, že prostě vezme peníze z výzkumu, z dopravy nám, kde jsme sotva dostali evropské kompetence, které jsme si těžce vybojovali. Čili to jsem znovu chtěl tady připomenout na výboru pro rozpočtovou kontrolu víc ne. Děkuji. To znovu ukazuje, že je prakticky možné téměř všechno. I to, že tento parlament opravdu eh, hodně spolupracuje. Já jsem tam včera eh, byla, Michal, eh, při tom hlasování a jedna věc mě napadla, že už se ani nejelo podle postupu. Prostě jeden zpravodaj řekl, že by bylo pěkné si to zkusit na tedy eh, zkusit eh, si to na, nečisto. A já si myslím, eh, že to si parlament zaslouží. Takže teď závěrem pan zpravodaj. Děkuji. Taková trošku náladová poznámka kolegy Pípera, no tak to mě těší, ale já jsem se vnímal i jako zpravodaj eh, výboru pro služovou kontrolu a ne eh, jenom eh, nějaké frakce. Každopádně děkuji za řadu podnětů a návrhů, které jsme obdrželi. Díky tomu máme dobré stanovisko, můžeme říct, že jsme dopadli docela dobře. Ještě k tomu, co říkal Petr Sarvama. Ano, jsou tady pochybnosti, když jde o konkrétní projekty. Konkrétní otázka je, co eh, opravdu eh, získá Evropský eh, účetní dvůr. Tam ten zákonný text si vyžaduje určitý výklad a je ho také schopen a otázkou je, jestli v daném případě by nám komise poskytla informace. Dialog sehrál určitou roli, tam to je výslovně předepsané, ale, nebo bylo tam eh, výslovně zmíněno, ale víc ne. To, co říkala kolegyně Ayala Sender a Markus Pieper, tak eh, to platí i ty řídící výbory jsou ekon a rozpočet. Eh, potom tam byly další zastoupení, mimo jiné doprava a tak dále. My jako výbor pro rozpočtovou kontrolu eh, jsme při vyjednávání nového víceletého finančního rámce a rozpočtu bojovali těžce za eh, lepší vynakládání prostředků, abychom mohli využívat zbytky rozpočtu, aby byla větší flexibilita. A každopádně moje frakce a i většina v rozpočtovém výboru eh, byla pro více peněz na dopravu, více peněz na výzkum a vývoj a prostě stanovisko sněmovny eh, tady obecně bylo, že eh, odmítám eh, naplňování EFSI z těchto věcí a prostě do zápisu chci říci, že ten kompromis dopadl teď tak, jak dopadl Já z hlediska rozpočtové kontroly eh, prostě sledujeme, aby do budoucna s těmi prostředky, které jsou eh, státně garantovány, se nečinily žádné nekalosti. Ale aby eh, to přineslo opravdu skutečný příspěvek k efektivnímu vynakládání prostředků. Takže ještě jednou eh, děkuji eh, za podporu eh, při této práci a opravdu ještě jednou tedy děkuji také sekretariátu za podporu. prezident, asi můj kort. Ano, děkuji, budu velice stručná, jenom bych ráda, aby nebyly pochybnosti hm pokud jde o návrh pana Tojera, ten podporuje, ano, ale vzhledem k tomu, co řekl pan Piper, aby nedošlo k nedorozumění, to znamená, komise musí navrhovat to, co navrhuje, to znamená škrty v horizontu 2020 navrhuje a, a v CEFu. A právě proto, že členské státy, tedy rada v zásadě, prostě ne, rozhodli, že tam nedají nic, žádné euro do takže komise musela prostě škrtat tam, kde mohla. A mm, pan Toiler, pan Piper by chtěli, aby mm, se tedy opět změnili věci v zemědělství a tak dále, ale to by musela opět vstoupit rada. Takže komise neměla jiné možnosti. já to chápu, že to je problematické pro zaměstnanost a růst, ale my se musíme snažit maximálně eh, toho zachránit. A eh, já vás mohu ujistit, že budou nová výběrová řízení. Víme, jak to fungovalo. Určitě, eh, určitě jich bude více, než jsme mysleli. A budou se čerpat všechny peníze, jako vždycky, až do konce. S tím si nedělejte starosti, to určitě bude samozřejmě, ale my musíme pracovat s tím, co je. Takže netrpte tímto, ano, budou ty nové, nové, vý, nová výběrová řízení pro facilitu CES Connecting Europe. Wir sind damit am Ende dieses Tagesordnungspunktes. Herzlichen Dank. Se dostali k konci tohoto bodu. Děkuji panu zpravodaji, který uh, chrabře bojoval, a, uh, jakož i sekretariát, který také takto bojoval. Tam se k dalšímu bodu a sice eh, k eh, finančním pravidlům. Ne? Ne? Ano, finanční pravidla. V pondělí naším zpravodajem byl eh, Tamáš Dojč, já jsem za příslušný výbor. Tady zpravodajka Tamáš Dojč tady dnes nemůže být, ale já vám můžu docela jasně říci, ještě úplně čerstvě, že eh, v pondělí ta vyjednávání eh, byla eh, uzavřena víceméně shodou. Očekáme na reakci rady. A doufám, že rada také přijme tu, tento výsledek. Řekl bych, že lotyšské předsednictví opravdu pracuje velmi dobře a opravdu předkládá rozhodující body, eh, které jsou důležité i pro komisi. A naše pozměňovací návrhy, a řada z nich přišla z našeho výboru, tam vůbec, původně nechtěli za, a, eh, eh, pracovat, proto na prvním trialogu jsme to odmítli a rada neměla vůbec žádné stanovisko, čili nám je jasné, že když že rada musí přijmout celkový balíček, čili i to, co eh, my jsme předložili eh, ve svých návrzích, protože jinak to celkově mm, musí to být prostě celkový balíček. Já jsem si prošla ta eh, stanoviska a musím říct, že ty pozměňovací návrhy výboru pro rozpočtovou kontrolu 5, 6, 10, 11 byly přijaty, nebo, nebo 11 půlky. Další pozměňovací návrhy jsou už trošku obtížnější. Například otázka přístupu eh, výboru pro rozpočtovou kontrolu k dokumentům, které eh, jsou vytvořeny eh, v rámci sporného řízení. K těm jsme se nedostali, to se nám nepodařilo a také absolutorium rady. Tam jsme neprotlačili přebytky OHIMu, čili eh, té eh, agentury z Alicante, eh, převést do obecného rozpočtu, i jak navrhovali jsem pozměňovací návrhu Jens Gajer. Bylo by důležité se o tom popovídat, ale bohužel se to nedá dosáhnout, protože tam prostě chybí právní základ. Potom pozměňovací návrhy k například 18, 19, 20 výboru pro rozpočtovou kontrolu, ty jsou všechny v suchu a 4, 7, 8, 9, 13, 14, ty jsou v pořádku, protože ty byly velice důležité. Protože tady samozřejmě eh, jsem měl velké problémy absolutorie. A doufám, že eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu nemůže být, nebo myslím, že nemůže být nespokojen. Máme tady asimilaci eh, nevládních organizací, mezinárodní organizace, s nimi tady dohromady. A potom jsme se dohodli eh, na eh, postupu, při kterém šest členských států A čili to je také velice důležité potom u společných podniků, u PPP. Dohodli jsme se na posílení Eh, těch informací v eh, těch výročních zprávách o činnosti eh, v rámci dosažení evropské přidané hodnoty. Parlament do budoucna bude tady mít k dispozici příslušné informace. Potom tady je otázka kritérií udržitelnosti a dodržování všech pravidel v rámci ekologické legislativy. To byl náš požadavek. Potom, pokud se dostaneme jádru věci, čili jak tedy eh, se postavit k eh, eh, žádostem příslušných smluvních partnerů. Tam je třeba dodržet zásadu přiměřenosti, tam jsme to hodně dopřesnili tak, abychom dosáhli právní jistoty příslušných firm. Potom tady máme také procedury k eh, tedy eh, rozhodnutím nebo eh, k usnesením a rozhodnutím. A sice zadávající orgán, čili příslušná agentura, musí tedy rozhodnout o zveřejnění daného rozhodnutí. Také jsme tam upravili, kdo, eh, nebo tedy je tam panel, který bude eh, připravovat toto eh, rozhodnutí. Tam jsme jako parlament navrhli složení tohoto a to bylo přijato. Instituce se smí tedy od tohoto postupu odchýlit jenom v oprávněném eh, případě, v odůvodněném eh, případě. Potom pokud je o internetu, tam jsme udělali dobrou rovnáhu mezi eh, transparentností a ochranou údajů. Čili pokud nebudou naléhavé důvody to nezveřejnit, tak se to zveřejňuje. Potom je tady kontinuita a nezávislost. V prostřednictvím eh, stáleho eh, předsedy na vysoké úrovni. A potom je tady eh, na požadavek parlamentu ustanovení o konfliktních poskytovatelích. Potom finanční instrumenty. Tam daně a sociální podvody bychom tam rádi měli jako důvod pro vyloučení. A potom také právo finančních instrumentů. Eh, jak to upravuje, je, upravují ženské státy, tak to je u ledu. Protože eh, rada, eh, pokud to tedy nepřijme na první pokus, tak se do tohoto ještě pustíme jednou. Já si myslím, že pro nás důležité jsou zvláštní zprávy Evropského účetního dvora, tomu jsme se věnovali intenzivně, tak aby se to průběžně zpracovalo rychleji. Má to být obecně 6 eh, týdnů a 13 měsíců eh, to nesmí eh, překročit doba zpracování tedy zprávy. Myslím si, že to je velice důležité, protože ty zvláštní zprávy jsou užitečné, když přijdou v nějaké časově přiměřené lhůtě a tato časově přiměřená lhůta hodně závisí na to, kdo jak rychle odpoví. Víme, že to není jednoduché a ještě jednou chci říci komisi, že víme, že to tam má těžké. Ale stojí za to eh, se o to eh, pokusit. Máme tady revizní doložku. Při příští revizi se tím budeme zabývat. Ale eh, každopádně stojí to za tu snahu. protože u nás samozřejmě to bude velmi náročné eh, zpracovávat všechny ty zprávy. I já je eh, nechci dávat všechny tady na pořad jednání, ale um, budeme se projednávat, budeme se zabývat těmi zvláštními zprávami, jestli opravdu něco přináší, než je projednáme. Čili tolik výsledek vyjednávání. Opravdu chci říci, že Rada se ještě nevyjádřila k tomu, co, co jsme dohodli v pondělí. Já to tady říkám akorát, protože máme zasedání a protože jsem vám chtěl dát příležitost, abyste tady z první roky, eh, eh, z první roky zažili, co jsme tam vlastně dohodli. Tolik tady má zpráva za Tamáše Dojče. Tolik tedy a víc jsem, jsem k tomu říci nechtěl. Děkuji. Ines. E, sí, gracias. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Pravda je tam Dojč, dobře. Ale zde bych se tebe chtěla zeptat konkrétně to, co se týká naší práce. Zde máme celou řadu informací, specifických podkladů Mm, samozřejmě budeme muset bojovat eh, tam, kde ve finančním nařízení a mm, celý vývoj tedy našich financí eh, v souvislosti tedy se eh, komisí a radou. Takže, mm, takže já jsem viděla, že ten že na to kontradiktorní řízení máme méně času, takže kde se tedy něco zlepšit kde se tedy identifikovat nějaká zlepšení, abychom vyslali jasný signál, pokud jde o tuto revizi nařízení, jakým způsobem můžeme říci, ano, my chceme zjednodušit to a to, třeba ta část zemědělství, k tomu jsme se již vyjádřili xkrát například, Ehm, tam je nutné zjednodušovat, to víme, ale na druhé straně, kde je třeba spíše jít do hloubky více, tak abychom vylepšili všechno, tu dokumentaci, aby byla lepší. Kde tedy je ten potenciál pro významná zlepšení? Nikdo asi již nechce vzít slovo, takže děkuji. každopádně bych řekla, že tohle je výsledek vyjednávání a, varovala bych předtím, um, že eh, tohle eh, prostě eh, ještě otevřeme, či příští revize, eh, která ještě přijde, hmm, tak při té ještě dáme několik věcí dalších na stůl. Takže teď eh, Zatím v rozpočtovém nařízení eh, jsou tady dvě zprávy interního auditu komisy. A příště se musíme podívat na ten harmonogram. Tady, tady máme 2014, eh, eh, máme zprávu z roku 2013, to je absurdní. Čili je třeba tam rychleji. Dostáváme tu zprávu, kterou dostávám kolegium do budoucna, to bude jedno Čili to bude eh, taková eh, otázka eh, odbourání byrokracie, odbouráme jednu zprávu. A potom je tady otázka obsahu té zprávy. To je všem otázka vždycky pro komisi. Ehm, nám se podařilo dosáhnout transparentnosti v tom ohledu, že do budoucna zprávy jednotlivých institucí budou ozveřejňovány. To znamená, že tady máme eh, zásadní eh, zlepšení transparentnosti. Eh, vyrovnali jsme úroveň mezi komisí a dalšími institucemi. To je velmi podstatné. Myslím si, že náš výbor tady opravdu vyhrál při této revizi rozpočtového nařízení. Potom tady tady pří, příklad, pří, přístup k podkladům ze sporného řízení. Potom je tady mise CPD. Tady byla, bylo jednoznačné e, odmítnutí ze strany komise a rady, že musí přepracovat nejdříve ta stávající pravidla, tak aby e, ti vedoucí misí e, to znali a mohli to používat. Čili my jsme dostali papíry a myslím si, že eh, nikdy tohle eh, nebude přijato. Čili tam, tam jsme to jasně odmítli. Zatím to nejtěžší byla otázka, čili eh, doby na vypracování zvláštní zprávy. Včera jsem telefonovala s komisařkou Georgievou, bavili jsme se o tom. To byla jediná věc, na které jsme se nedohodli s E, v pondělí, bylo to vlastně e, kromě toho, té revizní doložky to nejspornější. Každopádně by to byl důležitý signál pro náš výbor. My opravdu potřebujeme ty materiály rychleji. A potom e, musíme také dát informace dál k dalším kolegům. Potom jsou tady ta sporná řízení. Týká se to těch ročních, výročních zpráv účetního dvoje. Tam komise i rada se shodly, že ten poměr mezi kontrolovaným a kontrolujícím by měl být důvěrný, zůstat důvěrný. A já můžu říci, když chcete, tak příště uděláme další pokus, ale bude to určitě obtížné toho dosáhnout. To, co je teď na stole, to je, myslím, dobré. A sice ty procesy eh, k eh, té databázi, eh, k databázi rozhodnutí, tam jsme našli dobrá řešení. Ještě tady pan Valbrok za komisi opravdu děkuji, protože se opravdu hluboce zamýšlel nad tím a nám pomohl nalézt nějaké řešení. Každopádně děkuji i našim zaměstnancům. Ta technická zasedání byla velice důležitá protože bychom se jinak bývali dostali tak eh, daleko, nebyli bychom schopni to uzavřít. Ale eh, dohodli jsme se, eh, nebo chtěli jsme se dohodnout za lotyšského předsednictví a lotyšské předsednictví opravdu paní Rybkina velice chytře vedla ta vyjednávání. myslím si, že to, co je na stole, je dobrá věc nejenom pro nás, ale pro všechny zúčastněné. A proto bych vyzvala eh, všechny zúčastněné, aby přijali ten výsledek. A všem kolegům eh, bych doporučila, aby přijali ten výsledek. Ines, máš zcela pravdu. V pondělí je tady eh, přijetí v, u nás musí být velice důležité a hm, také eh, tady eh, to ne, prostě nejde úplně, není to automatické. Prostě když už něčeho takového dosáhneme, to bude určitě dlouho trvat. Nebo trvalo, když, než jsme dosáhli takhle, takového eh, u, uh, uh, spokojivého řešení. Máme před sebou pandořinu uh, skřínku a když ji otevřete, tak máte odpovědnost za to, aby se zase zavřela tady jako zpravodajka se potom v klidu podívám, jak eh, si všichni, eh, jak všichni vystoupí eh, z toho lejna, do kterého stoupli. Tak ještě pan kolega, všichni zúčastní jsou rádi, že to skončilo, takže to byla určitě velká věc. Dobrá, nikdo další se nehlásí, takže Těmito informacemi můžeme uzavřít tento bod. Děkuji. A tím se dostáváme k bodu 9. Souhrný rozpočet Evropské unie, všechny oddíly. Tam jsem s navrhovatelkou já, ono to souvisí s absolutoriem. A řekl bych vám, že návrh máte jenom v angličtině, protože jsem chtěl dát eh, také eh, čas na projednání. U toho eh, stanoviska jsem se snažila, abychom sdělili jenom ty věci, kterých opravdu chceme jako výbor pro rozpočtovou kontrolu a proto mm, jsem tam vyškrtal všechnu kritiku, že nám nestačí peníze, protože my nemáme kritizovat to je pro výbor pro rozpočet. Čili já jsem trvala opravdu na tom, abychom se soustředili na to, co je pro nás důležité. A kromě eh, absolutoria je to výhled eh, plateb na několik let. Eh, Účetní dvůr eh, žádá komisi, aby něco takového udělala několik let dopředu a tohle je vlastně první věc, ehm, kterou zde zmiňuji. Potom druhá věc. Máme eh, rizik, eh, rizika v eh, bodu 4, zejména v zahraniční politice a Máme tady poměrně vysokou úroveň závazků a čím déle budou trvat, tak eh, tím větší bude riziko. Třetí věc eh, se poukazuje na to, že u eh, tématu finančních oprávek a, a rezerv máme několik pr, tedy požadavků. Prostě nebyli jsme schopni mm, ty nesprávně požadan, mm, tedy vyplacené prostředky správně nebo rychle získat zpátky. Takže to tady řešíme. Potom je tady další věc, asi se to je jedna z základních věcí. Eh, chyby eh, v eh, zprávách členských států o fungování systému kontroly a řízení. A tady jsme řekli, že potřebujeme sankce za ty špatné nebo nesprávné zprávy. To je bod 4, pak bod 5, finanční eh, nástroje a transparentnost. Všichni, kdo se tím eh, zabývají, by se mnou souhlasili. A sice, že informace, které jsou k dispozici, eh, jsou takové, že se z toho nic nedá vyčíst, pokud je vůbec najdete. Proto pro nás by bylo důležité, abychom zde měli větší transparentnost o rizicích i o ztrátách, které souvisejí s těmi finančními instrumenty. Potom za šesté, to už tam máme dlouhá léta, zvláštní eh, eh, rozpočtovou eh, hm, položku pro výbor pro OLAF a sekretariát příslušný. Mm, rozpočtový výbor to nikdy nepřijal, bohužel. Číslo 7. Máme tady zprávu podle článku 318, čili bod, to je bod 7, bod 8. Je tady otázka a strategie pro Romy a prostředky, eh, které se dávají Romům eh, v jejich zemi původu. Tam chceme větší transparentnost. Eh, zpráva Observatory z roku 2013 říká, že zde potřebujeme lepší politiku, tedy praktiku k dosažení těch cílů. My tady budeme mít paní komisařku Tyson, eh, eh, pozvali jsme ji eh, k romské strategii, takže se o tom popovídáme. Bod 9 je to tež pro nezaměstnanost mládeže. Je to poměrně nešťastné, že nejsme schopni říct, jaké úspěchy nebo neúspěchy jsme evropskými penězmi dosáhli, protože tvrdci prostě nevíme. A bod 10 pro další instituce také platí bod, který se týká eh, Evropského účetního dvora a rozhodního dvora registru eh, externích aktivit každého soudce. Možná, že další instituce eh, nám k tomu ještě něco přidají. Možná spolupráci k, mezi hospodářským a sociálním výborem a výborem regionu. Tolik tedy eh, ve stručnosti eh, stanovisko. Lhuta pro pozměňovací návrhy 4. Eh, září 2015, 12 hodin, takže máte spoustu času. Máme tady několik zájemců o slovo, kolega De Jong. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za návrh stanoviska. Všechny ty eh, věci, které eh, jste jmenovala, podporuji. Mám ještě eh, jenom několik doplnění, které podám v podobě pozměňovacích návrhů do toho 4. září. Za prvé, absolutuje agentur. Abychom posílili transparentnost, musíme udělat konkrétní poznámky k Eh, ke střetu zájmu v těch agenturách a k tomu budeme eh, chtít více eh, informací. Čili je tady celá řada nedořešených otázek pozice informátorů v rámci nebo oznamovatelů a, a, a jejich finančních zájmů, tak aby lidé chtěli hlásit ty špatnosti. Dokonce v Evropském parlamentu to ani není upraveno zatím. Navzdoru, eh, navzdory tomu, že podle eh, personálního řádu to tak být musí. A potom tady mám ještě další připomínku k té zprávě, no, k tomu návrhu. Hodně jsme hovořili o lepší legislativě v posledních měsících, ale velice málo jsme hovořili o eh, finančních důsledcích tohoto. Myslím si, že méně eh, regulace znamená méně práce. A naopak efektivnější eh, zpravodajství znamená více práce, takže i o tom by se měl v těch zprávách. Čili tolik mé připomínky, pouha a doplnění, jinak všechno je naprosto v pořádku. Děkuji. Děkuji, kolegyně Ayala Sender. Si, um, ano, já chci poděkovat za prezentaci Eh, tak včas, abychom, takže budeme mít hodně času. Jenom jsem chtěla se vyjádřit k některým tématům. Za prvé, v určitém okamžiku budeme muset se zabývat eh, celým tím tématem ochrany vlastních zdrojů. Eh, vím, že teď se aktivně pracuje na zprávě a je třeba, abychom se my na to podívali z pohledu rozpočtové kontroly, tedy na aktuální stav i na systém, který do budoucna se bude vytvářet. Také třeba v bodě 3, tam hovoříš o tom, o těch korekcích a o e, vymáhání částek zpět. Ale kromě toho je tam ještě něco navíc, co je pozitivnější. Zde hovoříme o negativních věcech, ale tady se podařilo, podařila se určitá změna. A to eh, v rámci diskuze o EFSI. Tam se podařilo zajistit větší kontrolu parlamentu nad těmi nevyužitými rezervami, takzvanými maržemi. A já si myslím, že to je dobré, protože parlamentu se zde podařilo toto zlepšit. A rada E, ta hovoří o těchto rezervách jako o penězích navíc, o těch takových čerstvých penězích, ale ne, my víme, že ne, e, to je již v rozpočtu. A, takže asi původně se to špatně plánovalo v rozpočtu, když tam ty peníze zbyly a já si myslím, že mm, tento systém účtování by měl skončit. A mm, díky EFSI jsme začali o tom diskutovat. Jsou to tedy ty marže, nevyužité prostředky, které musí figurovat v rozpočtu a Mm, to je, problém je, že to tam bylo tedy špatně naplánováno v rozpočtu. To je celý problém evropského rozpočtu. A jenom ještě souhlasím i s tím, co eh, bylo řečeno, musíme se zabývat eh, do hloubky celým ti tématem rozpočtu a Youth Guarantee, zaměstnanost mladých, záruky pro mladé. Mm, to asi máme určitý problém a je třeba i do hloubky se zabývat Mm. Horizontem 2020, teď končí celý program Horizontem 2020. To je ten náš pilíř, mm, investiční pilíř. To je důležité, abychom více spolupracovali s příslušnými eh, agenturami mm, po tedy jarním absolutoriu, ale pořád ještě máme určité otazníky, tedy jakým způsobem se vynakládají tyto prostředky a mm, takže mm, to často tedy, jak by řekla nás, příliš nenaplňují, nenaplňuje radosti, když to vidíme. A víme, že to je oblast velice složitá, komplikovaná E, tedy svého typu, sui generis, ale je třeba to řešit, protože jinak tam dochází k těm externalizacím a vlastně potom i my e, za to viníme agentury, my, ne, my penalizujeme za to, že vlastně ty projekty byly špatně koncipovány, ta konfigurace jich byla špatná od počátku. Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Vielen Dank. Dále už se o slovo nikdo nehlásí. Mnohokrát děkuji. Eh, můj osobní eh, přínos eh, k odbourání byrokracie spočívá v tom, že píšu jenom to, co je velmi důležité, ale vidím, že jsem toho vynechala možná, možná příliš, takže prosím, do 4. září podávejte pozměňovací návrhy. Také si uvědomte, prosím, že výbor pro rozpočet tohle musí ještě přijmout takže musíme psát e, s ohledem na příjemce, nikoli jenom odesílatele. Děkuji vám za měl názoru a tímto eh, končíme tento bod a ještě o dvě minuty, eh, o dvě minuty dříve se dostáváme k bodu 10 a sice cesta naší delegace do Řecka. Ich möchte Sie auf das Programm aufmerksam machen vom 23. Já vám eh, řeknu tedy něco o programu od 24. 23. vlastně 25. září. Začínáme v Soluni ráno v 8. 24. na projektu Metro. Potom odpoledne eh, jezero Karla tam budeme mít oběd s odpovědnými pracovníky, nějaké čtyři hodiny potom, tedy potom pojedeme. Potom eh, jedeme na Sinigdy a Tykala eh, na dálnici a potom pojedeme do Lamie. Eh, prostě tam šlo o to, abychom se podívali na těch 181 projektů úkolové skupiny pro Řecko a předložila nám to e, skupina tedy e, zástupců komise. My jsme si vybrali ty, e, které jsou označeny červeně, či znamená jako ty, které se nepovedly. Čili chtěli jsme se zabývat tím, kde jsou ty problémy u těch projektů, které tedy naše skupina považovala za nepovedené. Čili čím to bylo, z jakých důvodů. A, a myslím si, že Navším je ten jediný projekt, který není na tom seznamu. Potom to je nějaká vysokorychlostní železniční trať. Potom odpoledne v Atenách máme opět další e, nepovedený projekt, a sice katastr. Evropská unie už dvakrát zaplatila, a třikrát už tahle peníze a pak se zase nepovedlo. Takže e, opravdu se chceme eh, podívat na tento systém. Já sama si myslím, že bychom se měli eh, také eh, setkat s platební agenturou pro zemědělství o PKP. Prostě cesta do Řecka, nebo ti, kteří se zúčastní. Já tady mám někde ty poslance. Já jsem sám eh, tady v delegaci, je to třetí cesta, kterou máme eh, už prostě od 2010, 12, 15, znovu jsme tam. A já přečtu ty eh, členy každopádně. Ale 12 no, poslanců, kteří chtějí jet. A potom jsou tady ještě na čekačce. Já bych prostě chtěla, abychom a tam opravdu byli jako plnohodnotná delegace, abychom tam nebyli eh, jenom částečná delegace, takže ten program koordinátorů už byl dohodnut. Takže za EPP. Nesku, Frau Lope Fontanier und der Kollege Martuschello für die S&D. Za SAD. Herr Pirinski und äh, die Kollegin Ayala Sender. Für die ECR hat Janel za ECR. Za ALDE. Pan Nezmi a za zelené pan Šoltis. Za kůže paní Roňa a za zapsané, které už nejsou, kteří už nejsou nezapsaní. A jsou na šikačce paní eh, Alion a paní Holmaja. A od Čežka máme mimochodem další frakci v Evropském parlamentu. Hm. Das ist ähm, meine Vorstellung. Ich meine, das Ziel ist jetzt nicht... Takže to je moje představa. No, já teď nechci říkat, eh, že naším cílem je zjistit problémy eh, v eh, řecké veřejné zprávě k realizaci těch projektů. My jsme tam spíše jako pomocná mise než mise, která chce někoho kritizovat. Chceme se prostě dovědět, co můžeme udělat, aby takové eh, projekty by mohly, eh, se mohly do budoucna a eh, realizovat. A jak tyhle projekty můžeme tedy podpořit do budoucna. Čili to je smysl, cíl této mise. A já si osobně myslím, že to je zajímavé a také velmi důležité. Se někdo slovo? Dobrá, za Evropskou komisi. Tu je paní Body. Žírej, že jo? A pan Kantos. A za úkolovou skupinu pan Doto. Tak pořád začneme s tou úkolovou skupinou nejdřív. Pane Doto. If, if you may, I will... Když dovolíte, tak začnu já. Já jsem Sabine Bordý a jsem vedoucí jednotky pro eh, Řecko a Kypr v generálním ředitelství Regio a my se zabýváme tímto projektem. Především vám chci poděkovat, jsme velice rádi, že tady můžeme být a že můžeme společně se sekretariátem připravit tuto misi. Už proběhly technické diskuze a my se budeme snažit podpořit úspěšnou misi tohoto výboru 24. 25. září. Než se dostanu k těm prioritním projektům, možná pár slov k situaci v Řecku, pokud je o tuto politiku. Víte, že v roce 2007 až 2013 máme 10 operačních programů. Absorpce je zatím velmi uspokojivá, 91%, přičemž evropský průměr je pouze 82%. Ale akutní otázkou se stává nedostatek likvidity i na tuto politiku. Já vím, že s komisí už jste o tom mluvili. A po návštěvě komisaře v květnu vznikla společná pracovní skupina a my zahajujeme screening všech těchto problémů. Chceme zajistit co nejlepší využití všech vyčleněných prostředků a ztrátu prostředků pro toto zemi. To je tady období 2007 až 2013. V roce 2015 už jsme vyplatili 493 milionů eur a čekáme, pořád ještě dnes čekáme o žádosti o výplatu 15 milionů eur, ale máme práh 95%, takže ještě budeme schopni vyplatit, vyplatit něco víc než 300 milionů na tento program. V dalším programovém období tam jsme teď zahájili činnost monitorovacích výborů, takže všechno, co dělá Řecko a co dělá komise je zaměřeno na spuštění těchto projektů přímo v terénu. Vaše návštěva je velmi důležitá, aby se ukázalo, že parlamentu na tom záleží a záleží mu také na cenové eh, účelnosti nebo efektivnosti a podporuje také řecké orgány společně s útvary komise v těchto letech krize. Nejde jenom o období 2007-13, ale také 14 až 20, protože ti lidé, kteří odešli, zahájili přípravné práce pro specializovanou strategii. Ta je velice užitečná a začíná to v tom regionu příští týden a za to jsme také velmi vděční. A nyní k těm prioritním projektům nebo prioritnímu projektu. Já bych ráda zdůraznila, jak jsem také říkala při technických diskuzích, že toto je především politická iniciativa. Prioritní projekt nemá žádný právní základ na řízení. A možná bych se ještě vrátila k roku 2011, kdy byla tato iniciativa zahájena. Já myslím, že je velice důležité vrátit se do této doby, kdy už v té krizi propukla krize, zemi propukla krize a politická iniciativa nebo prvním prvotním cílem této iniciativy bylo zasadit se o to, aby v zemi zůstaly investice, udržet investice a zajistit, že je pořád vidět, že EU do této země pořád existuje. Takže seznam byl, vznikl seznam projektů na, za podpory útvaru komise, protože bylo důležité, aby tyto projekty byly věrohodné pro občany, ale aby tam řecké orgány zahrnuly i eh, emblematické a vzorové projekty. A to také udělali. A to je důležité pro pochopení toho, že některé projekty, které někdy jsou jakýmsi symbolem, třeba ten katastr, už to v té zemi trvá 20 let. Potenciálně se tím také zpomalila celková absorpce mezi prioritními projekty. Jak jsem říkala, představuje to 12 miliard eur, z toho období 7 až 13. A to je dost velká částka z té celkové částky 15,8 projekty fungovaly dobře, ale ne všechny a ty, které navštívíte, se zatím neosvědčily. Já jsem zmínila absorpci 91% za celou zemi. Když si vezmete prioritní projekt, absorpci prioritního projektu, smlouvy jsou uzavřené, ale absorpce je pořád jenom 72%, což ukazuje, že zaostávají v porovnání průměrnou absorpcí pro tuto zemi. A když se podíváme na větší podrobnosti, téměř 10 výdajů, nebo to, co probíhá, představuje asi 30 výdajů na projekt. Ne, omlouvám se. Necelou čtvrtinu projektu, ale 30 výdajů. a zatím ještě není dokončena hlavní část, to je 60 Je ohrožených téměř 730 milionů eur a 6 bylo zrušeno. Od začátku máme podporu pracovní skupiny a společně s řeckými orgány žádáme, aby zahájili monitorovací proces a aby také pomohli s tím projektem, který zaostává byl zaveden nástroj pro sledování, ten funguje dobře, dostáváme čtvrtletní zprávy, které nám umožňují vidět, jaká je přesně situace projektu a jak ho v případě potřeby můžeme podpořit. Je to také seznam, který byl zveřejněn, je na webové stránce programu, byl také na webové stránce generálního ředitelství Regio, takže i z tohoto pohledu že z politického hlediska ukazujeme, že investice probíhají, pokračují. Některé z těchto projektů, které podporuje pracovní skupina, podporuje také EIB, zejména přes ten, ten e-ticket a katastr. Tomu se věnuje také Jaspers. Jestli chcete, můžu podrobněji něco říct ke všem těm projektům, Jeden z prvních projektů, který jste zmínila, je jezero Karla. Cílem projektu, ten projekt je v Tysali, je rehabilitace tohoto jezera a tohoto přírodního stanoviště, které je důležité pro cestovní ruch, pro vodohospodářství eh, v tomto regionu. Ten projekt měl velké manažerské problémy, Místní zemědělci se postavili proti němu, protože se omezuje zavodňování. A oni samozřejmě žádali velkou náhradu, velkou kompenzaci, tím se ten projekt zdržel, ale podle informací, které máme k tomuto projektu, který komise schválila v roce 2011, ty informace jsou pozitivní, projekt by měl být dokončen v omezeném rozsahu, ale měl by být dokončen v termínu. Příspěvek z rozpočtu EU je 37,9 milionů eur z celkové částky 49 milionů eur. Teď elektronické eh, lístky, e-ticket, ten projekt se týká návrhu financování a instalace projektu automatického systému výběru lístků v Atece a v Aténách, takže se to týká většiny veřejné dopravy, trolejbusů, metra, železnic a příměstských železnic v tomto městě. Centrále je v Aténu, působí to, má to být eh, pro Atény a Atiku. Základem je partnerství evropského a eh, soukromého a veřejného sektoru. Eh, komise to schválila v roce 2013 Celkový rozpočet je téměř 59 milionů eur a příspěvek EU 29 milionů. A zatím bylo vyplaceno téměř 9 milionů eur. Došlo ke spoždění v důsledku implementace smlouvy. Po podpisu smlouvy nastalo spoždění. Pokud je o ten národní rejstřík, jeden z projektů, na který se také pojedete podívat, tento projekt je digitální konvergence. Má to být podpora infrastruktury pro vytvoření národního rejstříku, ve kterém se budou zaznamenávat a sledovat veškeré nové dokumenty, které se teď připravují v národním rejstříku, aby se zajistilo, že v celé zemi bude moderní a systematický způsob, jak zaznamenávat, jak provádět občanské záznamy nebo záznamy do civilních rejstříků. Rozhodnutí o tomto projektu přijala komise. Myslím, že v roce 2013 a řecké orgány se rozhodly, že ten projekt v roce 2009 přepracují a proto došlo k určitému spoždění. Některé dílčí projekty zřejmě nebudou implementovány. Takže eh, u té fáze 2007 až 2013 je cílem víceméně zajistit dokončení systému a produkční operační náklady budou spadat do období 14 až 20. A ten katastr, jak jsem říkala, my víme, nebo známe ten projekt v komisi už 20 let. Je to projekt, který začal při druhém CSF, teď máme pilotní fázi. Tu pilotní fázi měla spolufinancovat Evropská unie z svého rozpočtu, ale v důsledku manažerských problémů, na problémů s návrhy a tak dále, jsme museli celou částku získat zpět. V roce 2006 v rámci třetího CSF jsme měli rozsáhlý projekt 40 milionů eur, příspěvek EU z celkových veřejných výdajů 80 milionů eur tento projekt byl navržený lépe, my jsme tady spolufinancovali eh, prvek IKT a ten také uvidíte, až tam pojedete. Šlo o digitalizaci aktivních eh, eh, majetkových titulů a já myslím, že toto bylo úspěšné spolufinancování. Teď bojujeme s třetím projektem, bude záležet na Prahu výdajů a na tom, jak rozhodnou také řecké orgány, ale celkově je dokončení projektu ještě hodně daleko. Očekávali jsme to v roce, nebo v roce 95 jsme očekávali, že dnes už ten katastr bude hotový. Možná budeme muset počkat dalších 10 let. Ale situace s dokončením je následující. Celkově je potřeba dokončit 38 milionů Zatím máme 20 milionů těch vlastnických titulů a těch 20% bychom chtěli podpořit za finanční období 2013 a zbývajících 60% na ty se ještě musí uzavřít smlouva. Bohužel, tak to dnes vypadá situace v tomto projektu. Já musím říct, že o tomto projektu proběhlo hodně diskuzí na vysoké úrovni. Mluvili jsme o tom i s vašimi kolegy, s vašimi útvary. Samozřejmě můžeme o tom mluvit i dál. Já bych řekl, že tady jsou dva problémy s dalším spolufinancováním tohoto projektu. Jak už jsem říkala, 20% je hotových, příštích 20% se, nebo další 20% se dokončuje musíme podpořit těch dalších 20%, aby nakonec byl hotový celý ten projekt. Takže toto je jeden z našich klíčových důležitých příspěvků. My žádáme o jednoznačnou cestovní mapu pro tento projekt. To už jsme více měli v, tom, eh, v rámci toho bývalého MOU. Tam byl ten katastr, jednotlivé kroky. Memorandum o porozumění už nemáme, ale stejně potřebujeme eh, pevně danou cestovní mapu a toto byste také na té misi měli zdůrazňovat. Já doufám, že do té doby to možná dostaneme, ale zatím to nemáme. A druhá věc je to, že musíme zaplatit správnou cenu. Neboli musíme mít nějaká měřítka pro výdaje, aby se zajistilo, že to, co zaplatíme za řecký katastr, nebude 20krát víc, než kolik platíme v jiných členských státech, pokud to nebude nějak opodstatněné. Ne proč se ty náklady tak navýšily. Tolik tedy v kostce eh, o těch dvou hlavních důležitých krocích pro katastr. Není dálnice a E65, což je ta ústřední dálnice této zemi. Máme už část dálnice z Rinadasi do Trikalonu, Bude se stavět asi 78 dalších kilometrů a příspěvek EU je 570 milionů eur. Já myslím, že tady je důležité pochopit úplný kontext dálnic v Řecku. Projekt dálnice byl zablokovaný, práce přestaly v roce 2010. Bylo tam pět dálnic, a na čtyřech z nich se v roce 2010 přestalo pracovat, protože drasticky poklesly příjmy pro držitele koncese. Takže byla zahájena jednání mezi řeckými orgány a drželi koncese, ta trvala dva až tři roky. A samozřejmě komise to podpořila z hlediska státní podpory, veřejných zakázek, aby pomohla dosáhnout pokroku co nejdřív. a trvalo téměř tři roky, než bylo přijato nové rozhodnutí komise, nejdřív u té smlouvy a potom bylo, to bylo rozhodnutí o státní pomoci, o státní podpoře a rozhodnutí o spolufinancování EU. Jak už jsem říkala vašim útvarům, já myslím, že tento projekt byl velice symbolický v době krize. Protože za tímto projektem je hlavní investor EU v Řecku, nebo investoři v Řecku. Je velice důležité, aby se tato společnost udržela v Řecku a aby tento projekt dál pokračoval. Já myslím, že bylo opravdu důležité, aby klíčový evropský investor dodržel svůj závazek a práce byly potom znovu zahájeny. My doufáme, že u dálnice 65 že bude dokončena v roce 2016, ale i tady je důležité trvat na tom, že začnou znovu co nejdřív protože víte, že, na konci období, že konec období způsobilosti je letos, 31. prosince. Čím víc oni vynaloží, tím víc můžeme proplatit. Čím méně vynaloží, tím víc bude spadne do národního rozpočtu, který už je tak dost napjatý. To je tady důležité. Zatím je ten projekt uh, hotový zhruba z 55%. Pořád je třeba ještě řešit určité věci, archeologii, U čtyřech kilometrů dálnice je potřeba vyvlastnění a když mluvíme o vyvlastnění v Řecku, když ten postup začne, tak nikdy nevíme, kdy skončí. Takže to bude také důležitá věc pro dokončení projektu. A my to prověřujeme. Šestý projekt Tito Realion Demokos to je také projekt, který začal v rámci druhého programového období CSF. E. Pokračoval v letech 2000 až 2006 a 2007 až 2013. V dalším programu objeví se to, by se to mělo spolufinancovat na základě nástroje pro propojení Evropy s tím, že se podpoří elektrifikace toho projektu. Příspěvek EU v letech 1994 a 99 byl téměř 56 milionů eur, 2000, až 2006 to bylo 303 milionů eur a v současném období byl příspěvek EU, nebo se plánuje na 308 milionů eur. Je to tady velmi důležitý projekt. Je to 106 kilometrů, železnice, která často prochází obtížným terénem, takže je důležité, aby se to spolufinancovalo. A komise by měla brzy přijmout pozměněné rozhodnutí, pozměňující rozhodnutí, ale spoštění s tím projektem byla spojena především s finanční krizí. A musím také říct v uvozovkách, že, to byl, že tady byl případ OLAF v tomto projektu. Údaje výdaje byly stoprocentně napraveny, takže toto už prověřila pracovní skupina, která tam byla na návštěvě. Takže teď už je to všechno v pořádku. Metro v Soluně, to je poslední věc, to je také obtížný projekt. Bylo to obtížné, protože tam měli především archeologické problémy, Máme tady teď spor mezi dodavatelem a řeckými orgány. Probíhá tam rozhodčí řízení, které pokud vím zatím není uzavřené, takže čas běží. A pokud ten projekt nepostoupí kupředu, budou muset první fázi toho projektu dokončit za národní prostředky. Ten projekt byl navržen takto. Máme přemostěvací projekt, téměř 200 milionů eur, to je to období 2006, do roku 2006. Ten projekt podpořil studie a přípravné práce a projekt, který začíná v roce 2013, pokračuje v období 2014 2020, bude zaměřen na dokončení celého projektu. Takže i tady Eh, samozřejmě záleží na řeckých orgánech. Jak říkáte, nemůžeme na někoho ukázat prstem, měli bychom se zamyslet nad tím, jak je podpořit. Ale blokují to hlavně jednání mezi dodavatelem a řeckými orgány ve vztahu k tomu spoždění a potenciálním sankcím, které požaduje dodavatel. Takže na závěr mohu říct, že jsme především velice rádi, že na ty projekty pojedete, že ty pojedete, budeme vás dál podporovat. Pokud jde o nějaké problémy, otázky, oblasti, do kterých pojedete, lidé, se kterými se setkáte, budeme vám dál k dispozici, pokud budete potřebovat nějaké další informace. A samozřejmě teď případně můžeme odpovědět na otázky. Mnohokrát děkuji. Ja, vielen Dank für den interessanten Děkuji vám eh, za zajímavý pohled do eh, vaší každodenní práce a ehm, velkou odvahu, můžu říci. Vaše podklady byly velice zajímavé. Eh, mohli bychom je prosím dostat, protože ne všechno se mi podařilo napsat a nevím, jestli všechna čísla se ke mně dostala tak, jak by měla. Takže velice by nám to pomohlo pro tu naši skupinu. Takže děkuji, kdybyste nám to mohla poskytnout. Víme, že až tam eh, dojedeme opravdu. Eh, ne, eh, každopádně mm, bude zajímavé zaměřit se na ty projekty, které jsou opravdu obrovské a my už máme opravdu obavy, chceme dát peníze k dispozici, oni jsou k dispozici a když se nebudou využívat, tak myslím, se všichni musíme zabývat tím, co by se dalo udělat lépe potom ještě nějaký další zástupce úkolové skupiny nebo komise? Nějakou dobrou radu byste nám chtěli dát? Potřebujete nám ještě něco říct? Prosím. Thank you for uh, inviting Paní Krasorová, děkujeme za pozvání. Já jsem jmenuji Daniele Dato, jsem z té pracovní skupiny a společně s generálním ředitelstvím Regio pozorně sledujeme projekty strukturálních fondů. fondů. Jak říkala paní Body, to tady nejde o nějaké zákonné požadavky, to znamená, že je nemusíme konkrétně sledovat. Ale samozřejmě stanovili jsme si je, protože jsou to projekty příkladné a také vzhledem k tomu, jaký by mohl mít dopad na růst. Takže od samého počátku pracovní skupina, s tím samozřejmě společně s generálním ředitelstvím Regio a s dalšími generálními ředitelství, které mají na starosti strukturální fondy, pomáhaly řeckým orgánům při zavedení monitorovacích nástrojů, které zmínila i paní Body. Monitorovací nástroje jsou zavedené a donedávna se ukázalo, že jsou opravdu spolehlivé. Takže první věc, kterou neustále říkáme řeckým orgánům, a které bychom chtěli informovat i vás, je to, že ministerstvo ekonomiky, které má na starosti tyto služby, rozhodně musí zajistit, že do monitorujícího nástroje se budou dávat aktuální informace, abychom mohli ty věci sledovat a v případě potřeby pomáhat. Samozřejmě vzhledem k situaci v řecké zprávě, když my sice nemáme důkazy toho, že něco nefunguje, ale bude nutná podpora, pokud víme, tak trvalo hodně dlouho a stalo to velké úsilí, aby řecké orgány ten nástroj dali dohromady. A je to zřejmě jeden z objektivních ukazatelů, jediný objektivní ukazatel, který nám ukazuje, jak to opravdu s těmi projekty v Řecku je. Paní Body se dotkla některých projektů, které sledujeme společně. Byl to třeba ta dálnice, digitální projekt a podobně. My ty projekty sledujeme po dohodě s řeckými orgány velice pozorně. Sledovali jsme až do roku 2014, do konce roku 2014, vzhledem k tomu, jaká je situace v Řecku. Pracovní skupina v posledních měsících eh, do Řecka moc nejezdila, ale na konci dubna řecké orgány oficiálně znovu požádali o technickou pomoc pracovní skupiny. Takže teď s nimi jednáme a očekáváme, pracujeme na mm, novém zadání pro řadu projektů. Samozřejmě vám to rádi dáme. A doufáme, že se velice rychle dohodneme, protože to se bude mimo jiné dotýkat některých z těch projektů, které budou označeny za největší, závažné. Rozhodně ta naše aktivita s tím souvisí. Samozřejmě v závislosti na tom, co budou chtít řecké orgány, my jim nemůžeme vnutit žádnou pomoc, ale jsme k dispozici. Ty týmy jsou pořád ještě částečně k dispozici. A co se nás týče, musím také říct, že to bude záviset na tom, jak ta pracovní skupina bude do budoucna vypadat, protože, jak zřejmě víte, dnes by měla komise přijmout nebo už přijala rozhodnutí o tom, jak bude do budoucna pracovní skupina vypadat a v tomto novém kontextu uvidíme, nakolik budeme schopni dál poskytovat Řecku technickou pomoc. Mimo jiné. Pokud jde o strukturální pomoc, změnil jsem tři konkrétní projekty, ale samozřejmě je mnohem víc, ale pokud jde o strukturální pomoc, kterou dáváme Řecku, tady bych zdůraznil dvě úrovně, na kterých působíme. Za prvé jde o konkrétní problémy, Paní Body zmínila například vyvlastnění. To je jeden z klíčových problémů ve zprávě projektů a zvlášť prioritních projektů. Ale řecké orgány také žádaly o pomoc ve vztahu k odvolacímu řízení, protože už bylo řečeno, u toho vyvlastnění, když ten proces začne, tak je těžké odhadnout, kdy skončí. A v případě veřejných zakázek je to také stejně náročné z hlediska času, nákladů. Takže toto e, bylo označeno za jeden z hlavních blokujících faktorů úspěšného dokončení projektu. Takže řecké orgány přehodnocují svůj kodex pro veřejné zakázky a v tomto ohledu jsme poskytli hodně pomoci, ale samozřejmě to ještě není hotové. Je to potřeba implementovat. Pořád se s tím ještě něco musí dělat, a pokud se tento blokující faktor a post další faktory nevyřeší, tak bude opravdu těžké úspěšně dokončit velké projekty. S řeckými orgány také úspěšně spolupracujeme celkově na zprávě projektů. To je klíčový faktor vzhledem k politické konfiguraci Řecka rozdělení některých projektů na regionální úroveň. Je velice důležité, aby ústřední orgány, pokud musí se rozhodnout sledovat, co se tam děje, protože řádná zpráva, řádné řízení, představa o časovém plánu, překážky, na které se naráží, to je všechno opravdu důležité Na základě rozvojových prostředků, které byly tady k dispozici, byl zaveden monitorovací systém pro vás a pro vaše kolegy, jak budete v Řecku. Bude zřejmě zajímavé, kdybyste se zeptali konkrétně, jak projekty monitorovali a jaké je srovnání s mezinárodními standardy. My jsme se snažili s řeckými orgány zavést eh, analýzu, to se nepodařilo. A zřejmě by o tom, bychom o tom chtěli znovu jednat s novými orgány jakmile začnou pracovat a jakmile budeme, začneme dál poskytovat technickou pomoc. A poslední horizontální věc, o které bych chtěl mluvit, protože ve vaší misi půjde samozřejmě o to, jak zajistit, že k těmto problémům už nebude docházet do budoucna a co můžeme označit jako slabiny. Velké úsilí bylo vynaloženo do prosince 2013 byl přijat předpis, právní předpis pro nové programové období. Eh, měla být zavedena zjednodušující opatření ve zprávě projektů. A tyto věci se dělaly především v pracovní skupině, protože my jsme byli přímo v terénu s řeckými orgány, připravovali jsme návrh toho předpisu. Samozřejmě dostávali jsme také příspěvek od generálního ředitelství Regio a podobně. Do tohoto eh, předpisu jsme zapracovali spoustu inovací. Samozřejmě půjde hlavně o detaily, protože ten předpis je potřeba implementovat v novém programovém období. Takže rádi vašim útvarům řekneme, co jsou podle nás hlavní faktory, které umožní realizaci v dalším programovém období. Samozřejmě pracujeme na tom s generálním šelství regio. Máme tady dvě, tři věci, jako třeba oddělení úkolů a pravomocí na politické úrovni a na manažerské úrovni. To je někdy zamlžené v řecké zprávě. To uvádím jenom jako příklad. Pokud se ty inovace pořádně neimplementují, myslíme si, že to zpomalí nebo bude to dál zpomalovat realizaci projektů a samozřejmě i prioritních projektů. Takže opakuji, rádi vám řekneme, jak, jaké byly výsledky naší analýzy toho, jaké reformy jsou naléhavě nutné. Řecké orgány většinu toho zohlednili. Teď ten předpis už nejde změnit, protože je příliš pozdě, ale já myslím, že některé ty věci, které se nevyřešily, by se daly dořešit v průběhu implementace a rozhodně plně souhlasíme s generálním ředitelstvím regionu a s dalšími útvary, že pokud nebudou brzy přijaty všechny prováděcí předpisy, pokud brzy nebudou implementovány všechny prvky toho předpisu, máme strach, že v novém programovém období, a to znamená i v těch projektech, eh, které se budete podívat, nedojde k implementaci. A poslední věc, kterou chci říct, a toto vychází ze zpětné vazby, kterou jsme dostali v terénu od našich kolegů. My jsme v každodenním kontaktu s řeckými orgány. Samozřejmě jde o sociálně ekonomickou situaci v Řecku to také sami uvidíte, až budete v Atenách, ale víme o tom, má to důsledky, jak říkala paní Body, třeba pro stavební práce. Někteří dodavatelé nebo združení dodavatelů veřejně uvádějí, že už nedostávají žádné prostředky na tu práci. Vidíme v některých případech sociální nepokoje. Některým, některé podniky nedostávají zaplaceno za práci, kterou dělají, to vyvolává určité problémy a to je možná další prvek, na který bychom se měli podívat, až budeme vyhodnocovat důvody, proč některé projekty nepostupují tak, jak bychom chtěli. Samozřejmě je to přechodná situace, ale ten, ta přechodné období v Řecku by mohlo trvat dále než v jiných zemích. My vám děkujeme. A pokud budou nějaké informace nebo dokumenty o těch předpisech, tak bychom byli rádi, kdybychom to mohli dostat eh, jako přípravu na tu cestu. Eh, každopádně si ještě hlásí kolegyně Ayala Sender. Už nemáme moc času, vím, že tlumočníci už přetahují, děkuji. Takže eh, Ines už ne. Takže vám akorát řeknu, že jsme velice rádi, že nám pomáháte, je to úspěšná eh, cesta, nebo doufáme, že to bude úspěšná cesta eh, a doufáme, že to podpoří i vaši práci do budoucna, takže ty informace od vás byly velice důležité. Za to děkuji srdečně. Myslím, že bychom měli pozvat účetní dvůr na tuto cestu. Je tady eh, také zvláštní zpráva o úkolové skupině. Možná už bychom od něj mohli dostat nějakou předběžnou zprávu nebo něco takového. Takže to by bylo také mimochodem takový zlepšovací návrh. V New Yorku jsme měli stejné problémy tenkrát. Takže možná, že bylo dobré, kdyby eh, s námi účetní dvor byl, kdyby eh, chtěl. Máme tam ještě jeden bod na pořadu jednání, to je jenom jedna věta, a sice otázka eh, směrnice PIF, harmonizace z trestního práva. Měli jsme dialog na vysoké úrovni i s předsednictvím Selhal na otázce započítávání DPH. Je to otázka, aby ten evropský státní zástupce do budoucna mohl eh, se eh, eh, zabývat případy velký, velkým problematickým případy DPH, ale to narazilo na radě. Takže děkuji, děkuji tlumočníkům. V 15 se setkáme in camera na výměnu názoru s Kristalinou Georgievou. Děkuji.